Eh, tímto vám eh, ještě chci sdělit, že příští zasedání se bude konat zítra eh, ve čtvrtek od 9 do 14 a poté od 15 do 16 hodin. Návrh pořadu jednání je k dispozici na webových stránkách Evropského parlamentu. Jsem velice rád, že po